být skutečnými tvůrci té politiky, těmi, kdo vlastní tu politiku a že tak přivedou Bosnu a Hercegovinu do nové éry. Thank you. Děkujeme, pane komisaře. Obdržela jsem jeden návrh. Usnesení rozprava nyní končí k tomuto tématu a hlasovat budeme ve 12 hodin zítra. Mám zde ještě jednu informaci kterou jsem obdržela od nezařazených. Jsou to nominace pro výbory a delegace. Pan Béla Kováč, člen výboru pro eh, výzkum a průmysl a zároveň delegace pro eh, vztahy s arabskými státy. Pokud k tomu nebudete mít žádné připomínky, tak eh, budeme považovat tyto, tato jmenování za platná. Tím končíme tuto část našeho jednání až do 9 hodin dnešního večera. Děkuji.